a pánové, budeme pokračovat v našem zasedání. Prosím, abyste zaujali vaše místa. Zápis ze včerejší schůze byl rozeslan. Pokud nemáte žádné námitky, bude považován za schválený. Nyní pojďme k pořadu dnešního jednání. Prohlášení komise, plán udržitelných investic, fond pro spravedlivou transformaci a plán pro sociální Evropu. Chtěla bych vám připomenout, že eh, abyste mohli se přihlašovat pro vystoupení modré karty. Můžete to udělat tradičně, můžete to udělat i elektronicky. Instrukce jsou ve vchodu do zasedacího sálu. A nyní dám slovo panu místo předsedovi Evropské komise Franci Timmermansovi. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Je to teprve minulý měsíc, deset dnů po vstupu do Eh, práce, kdy Evropská komise předložila tento program. Je to v reakci na to, že miliony občanů si přejí, abychom udělali konkrétní kroky a abychom se do roku 2050 stali prvním klimaticky neutrálním blokem na světě. Dnes se tady setkáváme, abychom eh, projednali i finanční balíček, který by toto měl podpořit. Investiční plán Green Deal, zelený úděl, by měl nastavit spravedlivé, spravedlivou transformaci a plány pro sociální Evropu, což by mělo pomoci mm, vydat se na tu cestu s námi i těm, kdo jsou v nejsložitější situaci. Proč se tomu říká plán udržitelných investic? Nejprve se podívejme na ten Fond pro spravedlivou transformaci. My jsme tady proto, abychom vyslali e, signál horníkům, abychom vyslali signál baltickým regionům, které závisí na těžbě ropy a jinde. My víme, že pro vás ta cesta ke klimatické neutralitě je mnohem strmější. My víme, že vyhlídky na čistou budoucnost mohou být obecně vítaným konceptem, ale že ta cesta tímto směrem může vypadat chmurně. Tyto investice ve výši přinejmenším 1 miliardu euro jsou závažek, že Evropská unie bude vám stát po buku v rámci této transformace. My navrhujeme tři pilíře. Jednak 7,5 miliardy čerstvých peněz, nových peněz nad rámec evropského rozpočtu v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci to by mělo generovat 30 až 50 miliard euro investic. To budou peníze pro zaměstnance, pro pracovníky, aby se naučili nové dovednosti, aby se rekvalifikovali, aby to vytvořilo nová místa, novou zaměstnanost, aby to vedlo k transformaci průmyslových zařízení, aby byly připraveny podmínky pro nové činnosti. Za druhé, budeme tady mít vyčleněný přístup do programu Invest EU právě pro zajištění spravedlivé transformace. A tady budeme mobilizovat prostředky až ve výči 45 miliard euro, které by měly zajistit regionům, aby vytvořili nová odvětví, která nahradí ta znečistující odvětví ať už si budete, budou přát jakkoliv přispět ke klimatické neutralitě, my se budeme snažit jim pomoci investovat a chránit pracovní místa. A za třetí, speciální úvěry od Evropské investiční banky EIB podpoří také evropský rozpočet pro místní orgány, pro regiony a veřejný sektor, aby mohli financovat ekologické projekty. Dostupné úvěry umožní Eh, také, aby i nejzranitelnější rodiny, které se spolehají zatím na uhlí, mohly začít používat ekologické vytápění a být v zimě eh, takto v teple. Takže i zde navrhneme tedy tyto formy podpory a budeme se snažit do té spravedlivé platformy zahnout všechny regiony. Dnešní návrh je velice urgentní. Parlament to dobře ví a to je přece ostatně i to, co stojí také za tou myšlenkou. Vy přece jste přišli s tou myšlenkou Fondu pro spravedlivou transformaci. Také předpokládáme, že Rada to podpoří při vyjednávání příštího sedmiletého rozpočtového rámce. Také apelujeme na členské státy, aby definovaly regiony, které budou potřebovat tyto prostředky a aby se pracovalo na konkrétním pláně pro změnu. Bude to kolektivní úsilí, bude zahrnovat regiony, sociální platformy, průmyslové sektory i občanskou společnost společnost. Musí být zapojeni všichni. Tato změna bude se řešit i zejména na místní úrovni, aby se do ní mohli začlenit občané. Vážení poslanci, my víme, že těch 100 miliard euro to je teprve začátek. Změny klimatu se dotknou základů společnosti obnovitelná energie, ekologická pracovní místa, čistá voda, čistý vzduch. To je bohatství zítřka. Všichni a zejména ti nejzranitelnější by měli profitovat z této změny. Spravedlnost, spravedlivost bude stát za všemi návrhy předkládáme v rámci Green Dealu. Chceme mít dostupné projekty. Chceme, aby i lidé s minimálním mzdou si mohli dovolit ekologické vytápění chceme zabránit statisícům předčasných úmrtí v souvislosti se znečištěným vzduchem v našich městech. Dámy a pánové, vážení poslanci, máme k dispozici technologie, které nám umožní Green Deal. Dnes tady, tady předkládáme tento závazek a nechceme, aby nikdo zůstal vyloučen. Děkuji, děkuji mnohokrát a nyní za komisi má slovo pan Dombrovskis. Evropský zelený díl um, e, vyjadřuje naši ambici stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050. Nemáme jinou možnost. Musíme mít úspěch. To dlužíme občanům a příštím generacím. Udržitel, plán udržitelných investic nebo investiční plán pro zelený díl, který přijela dnes komise, Eh, vlastně přivádí tento, zá, uvádí tento závazek do života. Eh, síla tohoto plánu je v tom, že spojuje nové iniciativy a stávající nástroje. Vyjadřujeme jasný, vysíláme jasný signál veřejným orgánům, investorům. Dovolte, abych eh, zmínil tři základní pilíře tohoto plánu financování. Tento eh, plán bude mobilizovat 3 biliony euro udržitelných investic v příštím desetiletí. Mm, bude, eh, evropský rozpočet bude eh, využívat, přispívat částečně k tomuto plánu a budeme také využívat pákového efektu. Takže mm, bude k dispozici 279 miliard na klimatické investice. Evropský rozpočet půjde příkladem. Národní kofinancování zelených projektů bude představovat dalších 114 miliard euro. Eh, mechanismus spravedlivé transformace bude asi 100 miliard euro v příštím MFF. Vedle um, tohoto rozpočtu budeme mobilizovat eh, finance i v rámci systému obchodování s emisními povolenkami. Mm, do roku 2025 by se měl zvýšit podíl udržitelného financování do 50 Dále eh, veřejné orgány